Vážení kolegové, já jsem právě zjišťovala, jestli ještě nedorazí další koordinátoři. Takže dobré odpoledne. Ty frakce, vaš, jež koordinátoři tady nejsou, můžete prosím zjistit, zda dorazí, že bychom mohli začít. Děkuji. Dobře, takže vítám vás na zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Chtěla bych vás upozornit na pořad jednání. Došlo ke změně. Eh, návrh zprávy komi, strategie pro jednotný trh, bude eh, odložen na únor a díky tomu budeme moci probrat pozměňovací návrhy, respektive kompromisní pozměňovací návrhy ke zprávě Stiller o zprávě jednotného trhu v rámci evropského semestru, eh, protože eh, to jsme nestihli minulý týden, takže ta zpráva strategie pro jednotný trh bude odložena a ten zpráva jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 bude projednána zhruba v 16.50 před hlasováním. Můžeme tedy schválit pořad jednání s těmito změnami. Děkuji. Oznám, sdělení eh, předsedkyně. Připomínám, že eh, máme přímý přenos na internetu, máme aplikaci e-meeting a také vyšlo nové číslo newsletteru. Aha, děkuji za to sekretariátu výboru. Proběhla nová studie o ekonomii sdílení. Eh, tato studie je na internetových stránkách IMCO a cílem je poslance informovat v kontextu zprávy z vlastního podnětu o e, jednotném trhu. Koordinuje to hodnotící jednotka parlamentu zřízená pro model ekonomiky sdílení a hodnocení jeho ekonomického potenciálu, tak abychom vytvořili flexibilní prostředí pro inovace a zároveň zajistili přiměřenou ochranu. Možná by bylo zajímavé se na to podívat, protože hodnocení ekonomiky sdílení je samozřejmě důležitá téma v kontextu jednotného trhu. Nyní tedy přejdu k bodu 3, což je schválení zápisu ze schůze z 10. prosince z minulé schůze. Ty zápisy jsou k dispozici online a pokud k nim nikdo nebude nic mít, tak eh, to budeme považovat za schválené. A teď tedy přecházíme k prvnímu důležitému bodu, to je představení priorit nizozemského předsednictví. Děkuji mnohokrát panu Henku Kampovi, ministru hospodářství, který přišel mezi nás Měli jsme vynikající setkání na otevřeném jednání koordinátorů ještě před zahájením předsednictví s panem Kampem. Bylo to ve Štrasburku před Vánoci a myslím, že to bylo opravdu velice užitečné, takže vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel. Řada z nás velice bedlivě naslouchala i tomu, co říkal váš pan premiér ve Štrasburku minulý týden. Já vám tedy dám slovo a budete mluvit asi 10 minut a potom budou otázky. Prosím, přihlašte se, pokud budete chtít položit otázku. Děkuji. Thank you, Mrs. Ford. Thank you. Děkuji vám, paní Ford. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové, za to, že jste mě pozvali, abych vás mohl eh, seznámit s prioritami nizozemského předsednictví. Naše poslední předsednictví bylo v roce 2004, od té doby se toho hodně změnilo. Evropský parlament tehdy ještě nesehrával takovou úlohu a teď je tomu jinak. Nizozemské předsednictví si uvědomuje, že konstruktivní vztahy s Evropským parlamentem jsou potřebné a můžete si být jisti, že udělám proto maximum. Já tedy eh, působím na ministerstvu 38 let a je pro mě velikým potěšením, že mohu spolupracovat se zástupci obyvatel 28 členských zemí EU. Opravdu je to pro mě potěšení, že mám tuto možnost. Už jsem měl to štěstí, že jsem se setkal s parlamentem a s mnoha poslanci během návštěvy v Bruselu a Štrasburku v loňském roce a budu se těšit na pokračování této plodné spolupráce, protože to je důležité pro Evropany, aby ta spolupráce skutečně plodná byla. Dnes tedy nejprve řeknu obecné poznámky k hlavním zásadám nizozemského předsednictví a potom budu hovořit o otázkách týkajících se jednotného trhu zboží a služeb, digitálního jednotného trhu a e, lepší tvorby právních předpisů. To jsou tři priority Rady za nizozemského předsednictví. Začnu tedy eh, představením tří zásad našeho předsednictví. Za prvé zaměřit se na ty základní věci. EU by se měla eh, zaměřit tam, kde může mít nejvíce přidanou hodnotu, jak říkal předseda Juncker, velcí ve velkých věcech, malí v malých věcech a my s tím souhlasíme. Za druhé, druhá zásada Unie, která je napojena na občany. Chceme být transparentní a viditelní a to můžeme udělat, když budeme přihlížet k potřebám občanů, firem a dalších organizací a když budeme schopni jim ukázat, že pracujeme právě pro ně. Třetí zásada je eh, inovace vedoucí k růstu a zaměstnanosti. Inovace by měla být cestou k řešení hospodářské krize, protože hospodářský růst vyžaduje eh, produktivitu, a produktivita vyžaduje inovaci. Nemůžeme mít produktivitu a růst bez inovací. Evropa, myslím, může e, zlepšit a prohloubit jednotný trh zboží a služeb, realizovat digitální jednotný trh a tak nastartovat další potenciál pro růst, tvorbu pracovních míst a inovace. Také by se měly reformovat národní hospodářství. Není to vždy Evropská komise, kdo musí něco dělat. Můžeme udělat eh, mnoho věcí i my sami v našich zemích, když budeme reformovat svá hospodářství. Eh, výbor IMCO je z tohoto hlediska zvláště důležitý. Nyní tedy přejdu ke svým třema prioritám. Jednotný trh, digitální jednotný trh a lepší tvorba právních předpisů. Nejprve jednotný trh. Jednotný trh zboží a služeb eh, je v centru konkurenceschopnosti EU. Od eh, svého vytvoření před 20 lety byl jednotný trh hnacím motorem prosperity evropských občanů, posiloval hospodářskou soutěž, inovaci, eh, zaměstnanost, růst podniků a také umožňoval spotřebitelům lepší volbu. Když se podíváme na čísla, tak je jasné, že hospodářský přínos dokončení vnitřního trhu může představovat až 651 miliard ročně, což představuje zhruba 5 HDP EU. Ale je to pravda, protože je to číslo, které vychází ze zprávy výzkumného nebo rešeršního centra Evropského parlamentu. Abychom využili tato konkurenční výhody jednotného trhu, tak bychom tedy neměli ehm, jak si usnout na vavřínech, ale měli bychom se dívat na další možnosti pokroku, na možnosti dalšího růstu a zlepšení konkurenceschopnosti. Ehm, samozřejmě ehm, už ten strom jednotného eh, trhu eh, už přinesl určité ovoce, které bylo sklizeno, ale teď je třeba eh, vlastně pokračovat ještě dále. A já jsem velice rád, že váš výbor má také tento cíl a připravuje v tomto smyslu i tři zprávy z vlastního podnětu, které se právě týkají jednotného trhu od tří zpravodajů paní Komi, to je zpráva strategie jednotného trhu, pak zpráva pana Daltona, to jsou necelní překážky obchodu na jednotném trhu a paní Stiller, to je zpráva o zprávě jednotného trhu v rámci semestru, eh, ruského semestru 2016. Nejprve bych tedy chtěla zdůraznit tři hlavní priority, které vidíme pro radu, pokud jde o posílení jednotného trhu zboží a služeb. Za prvé bychom eh, měli, a to už jsem říkal, podpořit národní reformy členských států, a to především v oblasti služeb. Za tímto účelem potřebujeme rychleji provádět doporučení pro jednotlivá země a všechna relevantní doporučení v rámci evropského semestru. Také bychom měli pracovat na nových návrzích jako je analytický rámec pro hodnocení e, přiměřenosti regulovaných e, profesí. Druhá priorita týkající se jednotného trhu zboží a služeb je taková, že bychom měli mít na úrovni EU cílený přístup, který se zaměří na služby s největším ekonomickým potenciálem, jako jsou obchodní služby, stavebnictví, možná maloobchod. Obchodní služby představují 12 celkového HDP EU a 12,6 celkové zaměstnanosti stavebnictví představuje v Evropě téměř 6 HDP a 6,6 zaměstnanosti. A náš cílený přístup by měl zahrnout i legislativní akci na úrovni EU eh, se zaměřením na eh, určité regulační překážky v těchto odvětvích. Také bychom chtěli zavést takzvané pasy v oblasti služeb, tak aby podniky mohly snáze poskytovat služby i v jiných členských státech. Takovýto cílený přístup může být také e, užitečný pro takzvané start-upy a scale-upy, protože když zlepšíme jejich přístup k financím, zlepšíme přístup k veřejným zakázkám a budeme zajišťovat poskytování jasných informací, tak pro ně bude snažší působit v zahraničí. Zatím to pro ně není moc jednoduché, takže bychom jim v tom měli pomoci. A třetí hlavní priorita jednotného trhu zboží a služeb je taková, že bychom měli zlepšit provádění a posílit vymáhání již existujících pravidel v oblasti jednotného trhu. Měli bychom se více soustředit na plnění slibů, místo toho, aby jsme slibovali, že něco splníme. A to bude vyžadovat snahu jak ze strany členských států, tak ze strany komise. Je třeba zaměřit se na ty nejproblematičtější překážky, eh, i když právě takovéto překážky jsou nejčastěji nejcitlivější. Také můžeme posílit nástroje typu Solvit. To je také cesta, jak zajistit eh, lepší eh, a rychlejší vymáhání pravidel v oblasti jednotného trhu. Potom druhá eh, priorita digitální jednotný trh. Nejprve bych vám chtěl poblahopřát a zvláště zpravodajce paní Gebhartové za to, jakou podporu si minulý týden získala společná zpráva ke strategii digitálního jednotného trhu. Je to významný signál ohledně významu digitálního rozvoje a je vidět, že to sdílejí všechny tři instituce. To je vynikající východisko pro naše předsednictví. Vytvoření digitálního jednotného trhu je nezbytné pro podporu pracovních míst, růstu a investic v Evropě. Nové digitální technologie eh, mění náš svět, už vlastně ho změnili ale stále ještě existují e, různé překážky v tom online provozu. To znamená, že občané se nedostanou k některým zbožím a službám. E, internetové firmy jsou omezené ve svém působení a podniky a vlády nemohou plně těžit z digitálních nástrojů. Je třeba to změnit a je třeba zajistit, aby jednotný trh v EU byl přizpůsoben digitálnímu věku protože by to mohl být přínos až 415 miliard eur ročně pro naše hospodářství a mohla by, mohly by vznikat stovky tisíc pracovních míst. Vím, že nemusíme vás přesvědčovat o významu dobře fungujícího digitálního jednotného trhu, tak abychom mohli skutečně otevřít plně potenciál evropského digitálního hospodářství. A jsem rád, že toto budete řešit i ve spolupráci s výborem ITRE v rámci integrovaného postupu. Vítám ambice parlamentu a těším se na spolupráci s vámi na této eh, strategii digitálního jednotného trhu. Tak jako vy i my budeme se snažit o integrovaný přístup ke strategii Budeme to řešit na Radě pro konkurenceschopnost a Radě pro telekomunikace společně 26. května, kdy vlastně ti ministři obou rezortů zasednou společně a jediné téma bude právě digitální eh, jednotný trh. Samozřejmě ta související strategie se bude diskutovat i na jiných zasedáních rady. Je na čase, abychom přijali konkrétní kroky a naše předsednictví rádo vydláždí cestu těmto krokům se všemi relevantními partnery. Měli bychom například zajistit jasná a jednotná pravidla, tam, kde je to zapotřebí, kde je to možné. Měli bychom odstranit bariéry přeshraničního elektronického obchodu, jak pro spotřebitele, tak pro podniky a zároveň samozřejmě musíme zajišťovat ochranu spotřebitelů. Budeme to dělat v rámci spolupráce se Slovenskem a Maltou, tedy těmi dalšími předsednictvími. Spolupracujeme se Slovenskem a s Maltou jako s nadcházejícími předsednictví v rámci tohoto jednoho a půl roku. Jsme velice rádi, že první eh, návrhy eh, například o přenositelnosti již byly komisí předloženy a budeme na těchto návrzích pracovat a vítáme ambice komise i eh, v jiných oblastech. Třetí eh, priorita je lepší tvorba právních předpisů. Místo předseda Timmermans podnikl už významné eh, kroky s tímto balíčkem lepší tvorby právních předpisů. Nizozemsko potom volá už roky a velice rádi přispějeme k této problematice. Budeme o tom diskutovat na Radě pro konkurenceschopnost 26. května. Chtěl bych se při té příležitosti zaměřit na tři věci proskoumání možnosti využívání kvantitativní metodiky při monitorování výsledků REFIT v rámci hodnotící tabulky REFIT a v rámci stanovování cílů. Za druhé, chtěli bychom vytvářet právní předpisy, které budou odolné vůči budoucnosti, tedy právní předpisy, které budou nadčasové. A za třetí, chceme používat posuzování dopadu na radě tak, aby konkurenceschopnost se skutečně dostala do všech politik. Je to samozřejmě důležité pro radu a já doufám, že i Evropský parlament toto bude považovat za důležité. Čelíme výzvám, které přicházejí ruku v ruce s rychlým tempem technologických a digitálních inovací, kdy vznikají nové výrobky a nové služby. Proto potřebujeme právní předpisy, které budou flexibilní a nadčasové a nebudou příliš konkrétní. To znamená, že ta myšlenka by vždycky měla být důležitější než ty konkrétní kroky, které k nějakému cíli povedou. Pochopitelně chci zdůraznit, že je důležitá ochrana spotřebitelů a zájmu zaměstnanců, veřejné zdraví, životní prostředí a finanční stabilita. To jsou vždycky eh, hlavní věci pro nás. Na závěr bych řekl, že toto tedy byly hlavní snahy a priority nizozemského předsednictví. Eh, to jsou hlavní věci, eh, které se týkají tohoto výboru pochopitelně budeme mm, pečlivě pracovat i na dalších důležitých tématech spolu s vámi, jako je technická harmonizace, ochrana spotřebitelů, celní politika. Za to zodpovídá především můj kolega z Ministerstva financí. Nizozemsko bude tvrdě eh, pracovat tak, aby naše předsednictví bylo profesionální a efektivní a abychom byli spolehlivým partnerem, který může podporovat EU a pomáhat dalšímu pokroku jednotného trhu. Myslíme si, že eh, jednotný trh a digitální jednotný trh skutečně mohou přinést velké výsledky. Chci říci, že se opravdu velice těším na plodnou spolupráci s Evropským parlamentem a to i v nadcházejících trialozích Velice mě zajímá váš názor na ambice nizozemského předsednictví a samozřejmě rád si vyslechnu i vaše otázky, které k tomu budete mít, takže velice bedlivě vám budu naslouchat, všechno si poznamenám a využím to, využiji to ve své práci eh, v rámci nizozemského předsednictví. Já doufám, že na naši diskusi budeme moci navázat. Například 13. června 2016 v Amsterdamu bude konference o vnitřním trhu a malých a středních podnicích. Bude to kombinováno s fórem pro jednotný trh. To se bude konat ten týden a doufám, že mnozí z vás se budou moci zúčastnit. Prozatím tedy děkuji za pozornost a doufám, že i nadcházející diskuse pro mě bude užitečná při práci na předsednictví. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji velice, pane Kampe, za váš velice jasný a komplexní přehled eh, předsednických priorit. Myslím si, že to bylo eh, vhodné eh, slyšet hned na začátku toto jednání, že IMCO sehrává důležitou úlohu a pokud jde o nadcházející trialog, tak tady máme jak tu otázku přístupnosti, tak eh, otázku registrace vozidel, což se domníváme, že bude důležité také pro bezpečnost vnitřního trhu. Pak tady máme také téma eh, střelných zbraní a je zajímavé, že jste zmínil paní Kepardovou, protože myslím, že to bylo ještě předtím, než jste tady dorazila. Pan ministr uh, ocenil uh, vaši spravodajskou činnost, pokud je o digitální jednotný trh. Takže nejprve koordinátoři Andrej Šrob za ETP. Děkuji pěkně, paní předsedkyně, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád jen naší politické skupiny dá popřát vše nejlepší do nového roku. A já se vzpomínám na vaše první předsednictví v roce 2004, kde, kde jsem tady již působil jakožto europoslanec. Takže tím se ten kruh uzavírá a já si myslím, že jste to adekvátně zmínili ve svém dokumentu. Pokud o váš uh, komentář Eh, ohledně těch eh, podstatných věcí bych rád zdůraznil, že pan profesor Monty ehm, bral náš eh, výbor ještě více než zásadní. Ale tolik úvodem. Pane ministře, já bych si dovolil položit otázku jakožto na zastupujícího za, za člověka, který zastupuje předsednictví. Uh, pokud je o evropský semestr, tak tam existuje celá řada eh, doporučení specifických pro jednotlivé státy, eh, které nejsou vždycky nutně populární, ale eh, které právě poukazují na to, kde Evropská komise spatřuje největší problémy při zvládání národních problémů s ohledem na podporu celkového růstu v Evropě. Pokud je o tato doporučení specifická pro jednotlivé státy, tak eh, eh, ty se bohužel nesetkaly s velkou odezvou ani v eh, národních parlamentech, ani jinde. A já bych se rád zeptal na tu strategii vnitřního trhu v rámci evropského, evropského semestru, protože je jasné, že pouze tehdy, pokud se členské státy budou těmto tématům věnovat zásadněji, tak lze dosáhnout pokroku. Výhodou skutečné realizace vnitřního trhu eh, může přispět až eh, k pětiprocentnímu nárůstu HDP. Je však jasné, že v určitých členských státech eh, tomu tak nebude. Jak se domníváte, že je možné zajistit, aby ta politi- ten politický význam vnitřního trhu byl skutečně brát, brán vážně během příštího půl roku? Děkuji pěkně. Děkuji Evelyn Gepardová za socialisty. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Pane Kampe, já se omlouvám za pozdní příchod. Letadlo přestalo přesně, ale uh, uh, bohužel jsme uh, nemohli vystoupit, protože tam byl problém s tím, s tím můstkem, takže se omlouvám za spoždění. A v takových okamžicích je člověk bezmocný. Každopádně srdečné díky za uh, vaše přání. Já se domnívám, že regionální vnitřní trh patří k důležitým prioritám. A vím z vašich dokumentů, že i vy budete tomto tématu věnovat velkou pozornost. A v této souvislosti je potřeba zmínit také ochranu spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že tady byl několikrát zmíněn pan Monty, tak bych se k tomu také vyjádřila. Jde o práci, kterou jsme odváděli v tomto výboru během posledního legislativního období. My jsme se vždycky snažili o Celkový holistický přístup eh, k legislativě pro vnitřní trh. To znamená, že tento vnitřní trh nevnímáme pouze jako hospodář, jako prostor hospodářské a finanční politiky, ale také prostor, kde se odhrává a realizuje ochrana životního prostředí a sociální politika. Je potřeba eh, věnovat se všem otázkám. A dovolte nyní dotaz. Domníváte se, že i v tomto smyslu budete pokračovat ve své práci? Další věc, která nás zajímá, nejsem se teď úplně jistá, jestli jste proto vy kompetentní, anebo je to váš pan ministr spravedlnosti, je to otázka smluvního práva. Tato otázka sehrává významnou úlohu pro nás v Evropském parlamentu. Víme, že pokud budeme mít důvěru v digitální jednotný trh, pokud tuto důvěru, důvěru chceme vybudovat, tak musíme Eh, se také zasadit o rozvoj důvěry ze strany občanů. Jde o to, abychom měli eh, dobré a silné zá, zákony. Evropská komise předložila návrhy, na kterých budeme také pracovat. Existuje zde v této souvislosti jeden problém. Je to totiž nebezpečí, že budou platit různá pravidla pro různá zboží podle toho, zda se toto zboží bude nakupovat offline nebo online. A to je otázka, kterou se zabýváme v Evropském parlamentu, je také obsažena v mé zprávě z minulého týdne. Uvádíme tam, že by bylo kontraproduktivní pojímat to takhle a proto bych se ráda zeptala e, na vaše mínění. Velice mě to zajímá. Děkuji pěkně. Annelien von Weisler za ECR. Děkuji, Vicky. Děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel. Já, bych, já tady budu hovořit nizozemsky. Na, na úvod bych vám samozřejmě ráda popřála hodně štěstí do vašeho předsednictví, hodně úspěchu a my, jakožto EKR, máme plnou důvěru v to, že nizozemské předsednictví eh, bude plnit naše přání. Heslem nizozemského předsednictví je Evropa tam, kde je to nezbytné a národní záležitosti tam, kde je to možné. A podle mého názoru to je jediný možný přístup, protože dnes nemůžeme tvrdit, že musím, musíme tedy prokázat určitou skromnost. Nemůžeme tvrdit, že Evropa je všemocná je potřeba, aby evropská legislativa byla jednoduchá a snadno proveditelná. Vy jste již ve vašem příspěvku hovořil o lepší právní úpravě a ráda to slyším, že tedy to považujete explicitně za jednu z priorit vašeho předsednictví. Před nějakou dobou, na konci prosince loňského roku, byla uzavřena meziinstitucionální dohoda o lepší právní úpravě mezi radou, parlamentem a komisí. A co nás zaujalo v této meziinstitucionální dohodě je, že tam obsahuje některé záležitosti, ale zaopak, něk, naopak některé další věci Eh, tam chybějí, které, na kterých byl tedy dosažen konsenzus v parlamentu, ale nicméně nepro, neobjevily se v této meziinstitucionální dohodě. Zejména jde o konkrétní cíl ohledně snižování administrativní zátěže. Parlament vždy bojoval za toto, byl to konkrétní kvantitativní cíl, ale bohužel do interinstituciální dohody to nebylo převzato. Takže toto je moje první otázka. Jaké, jaký je váš názor tady na tuto věc, jakožto zástupce nizozemského předsednictví? Byl byste také chtěl mít rád vyčíslený konkrétní cíl v této dohodě? Moje druhá otázka se týká subsidiarity. Domnívám se, že se všichni shodneme na to a také vzhledem k heslu nizozemského předsednictví, že subsidiarita musí být základem pro lepší právní úpravu je potřeba dbát na to, aby role národních a regionálních parlamentů nebyla snižována, omezována a právě v této interinstitucionální dohodě jsme svědky toho, že subsidiarita je pouze jedním z mnoha principů, zatímco my si myslíme, že by to měl být základní princip. Což a nám připadá trošku zvláštní, protože v parlamentu to považujeme za základ evropské legislativy. Jaké jsou tedy postupy nizozemského předsednictví za tím účelem, aby národní a regionální parlamenty byly více vyslyšeny a jejich při zpracování nové legislativy. Děkuji a hodně štěstí. Takže nyní dávám slovo Denis Týlovi. Děkuji, vítám také pana ministra Kampa. My jsme v opozičním táboře v Nizozemsku, nicméně eh, postavím se k tomu pozitivně. Dovolte několik eh, komentářů. Příštích šest měsíců může přinést, mohou přinést ovoce a mohou na pomoci k rozvoji zdravého vnitřního jednotného trhu. Když jsem poslouchal předsedu komise pana Junkra, tak mě jedna věc trochu eh, dělá starosti. Ano, je tady uprchlická krize, která může zpřísnit kontroly na hranicích a automaticky to eh, může vést eh, k problémům s Emurem a k oslabení vnitřního trhu. My máme eh, kontroly na hranicích eh, se Spojeným královstvím a přesto ten vnitřní trh eh, existuje. Domníváme se, že by pro předsednictví Nizozemska bylo důležité se na toto soustředit. Samozřejmě hraniční kontroly mohou zkomplikovat obchod, ale vnitřní trh se netýká pouze této problematiky, problematiky Eh, hraničních kontrol. Evelyn Kempartová uvedla, že samozřejmě můžeme začít hovořit o službách, to je důležité téma. Je tady však také vazba na balíček mobility. Tam došlo ke zpomalení, ale eh, tento balíček představuje eh, sociální rozměr vnitřního trhu. V parlamentu máme dva různé výbory, a jsme rozděleni i v náhledu na tuto souvislost. Takže jaké dopady by tato situace mohla mít na zaměstnance, zaměstnavatele a vůbec lidi, to je otázka, na kterou se musíme podívat. Tento týden se chystám navštívit eh, řadu společností a malých a středních podniků. jejich hlas zde není eh, vždy příliš eh, dobře vyslyšen v Bruselu, na rozdíl od hlasu velkých společností. Pokud jde o tyto lepší eh, právní předpisy, tak musíme dbát na to, aby se také malým a středním podnikům dostalo, dostalo sluchu. Otázka, jak to udělat? Byl vytvořen speciální výbor, který se eh, bude zabývat implementací standardů i dobrovolných standardů. A já jsem členem tohoto speciálního výboru. Řada společností se však vyjádřila v tom smyslu, že eh, ty eh, testy, které provádějí auditorské firmy, jsou mnohdy odlišné, ale každopádně ta auditovaná firma dostane nálepku. A moje poslední otázka se týká problematiky B2B, neboli business to business. Podvod při akvizicích je součástí zprávy, kterou jsem připravil. V Nizozemsku se chystá legislativa na boj proti podvodům s akvizicemi. Budu o tom hovořit příští týden ve své zprávě. Nizozemské předsednictví by mělo věnovat pozornosti této věci. Poté je tady otázka supermarketů, eh, nekalé obchodní praktiky, dodavatelský řetězec. Nevím, jestli se to všechno dá vyřešit eh, eh, legislativou, anebo mm, kodexem chování, nebo mediací. Chtěl bych vědět, jaký na to máte názor. To tež platí pro francízu. Existuje studie, která se bude touto věcí zabývat, ale chceme vědět, do jaké míry eh, budeme tuto oblast regulovat, do jaké míry se bude eh, tato oblast samoregulovat. Takže jak chce nizozemské předsednictví toto vyřešit? Julie Reidar. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za představení vašeho programu. Nepochybně je spousta věcí, které s vámi sdílíme ve věci dokončení vnitřního trhu a digitálního vnitřního trhu především. V Evropě je řada lidí, eh, kteří se potýkají s eh, hranicemi, digitál, digitálními eh, hranicemi, které stále existují, ačkoliv v té fyzické sféře již byly odstraněny. Předsednictví nyní nese politickou odpovědnost za realizace digitálního trhu. Dovolte několik konkrétních otázek, které se týkají strategie jednotného trhu a vašich plánů pro digitální jednotný trh. Vy jste zmínili inovace a konkurenceschopnost eh, v rámci svých priorit. Pokud jde o služby, tak zde jste poměrně značně zdůrazňoval podporu služeb a toho pasu pro služby. Pro moji politickou skupinu je velice důležité, aby tento pas pro služby eh, ne, neumožňoval vytvoření té zásady země původu, aby eh, se to nedělo jaksi za den. Nepochybně budete brát v úvahu také předchozí rozhodnutí parlamentu. Pokud je o digitální jednotný trh, Paní Gepardová, z Prodajka již zmínila, že v té strategii pro digitální jednotný trh jsme zdůrazňovali potřebu inovace ve velké míře a především spolupráci v oblasti výzkumu na vnitřním trhu. Skutečně podporujeme tu myšlenku, že je potřeba inovaci a vědecký eh, výzkum provádět otevřeným způsobem. Váš státní tajemník pan Deka se již veřejně vyjádřil ohledně eh, té platformy pro otevřenou vědu. Byla bych ráda, pokud byste mohl trochu rozvést, jak eh, chcete zajistit inovaci a zajistit, aby výzkumníci v Evropské unii mohli spolupracovat i přes hranice. Zatím jste to nezmínil, nicméně ve vašem pracovním programu rovněž zmiňujete eh, zjednodušení pravidel pro DPH. Jak pravděpodobně víte, tak jedním z požadavků, který vzešel z té strategie pro digitální jednotný trh, eh, bylo aplikovat sníženou sazbu DPH pro tiskové výrobky. Ráda bych věděla, zda je možné dosáhnout tohoto sdíleného cíle v případě, eh, kdy eh, tisková média, jakožto elektronické knihy, nemají statut produktů, ale jsou to služby. Otázka je, jestli se to dá řešit prostřednictvím DPH, anebo eh, bychom to měli zapracovat do toho návrhu zákona o elektronic digitálních eh, smlouvách. Rámec pro eh, telekomunikační oblast. Dva týdny poté, kdy parlament schválil balíček pro propojený kontinent, se na plénu projednávala otázka nulové sazby. Takže tady je diskrepance mezi postav, stanoviskem parlamentu a komisí v oblasti digitálního hospodářství a společnosti, pokud jde o e, nulové sazby. Je to věc, kterou, která byla v minulosti v Nizozemsku regulována a rád bych věděla, zda bychom se tomu tématu nulové sazby měli vrátit v rámci eh, nového projednávání pravidel pro telekomunikace. Pan eh, Šváb eh, zmínil potřebu vedení, pokud jde o společná pravidla pro jednotný trh. Rada je mnohdy tím omezujícím faktorem v případě, kdy se zohledňují citlivé, eh, citlivá témata, citlivé záležitosti u jednotlivých členských států. Pravidla pro vnitřní trh eh, mnohdy jsou komplikována jednotlivými pravidly pro autorská práva. Eh, vy jste před představili svůj program na řadě výboru a vždycky jste zdůrazňovali tu skutečnost, že budete dobrými správci, že budete plnit sl- své sliby. Já si myslím, že dobrá zpráva je jedna věc, nicméně od předsednictví rady také potřebujeme, aby e, zajistila jakožto vůči element v radě dosážení pokroku i v oblasti autorského práva a dalších legislativních aktů pro digitální vnitřní trh. Doufám, že se těmto tématům budete věnovat ambiciázně a že e, se nám e, podaří zmenšit ten počet rozdílů, které komplikují vnitřní trh. Děkuji. Já vím, že náš výbor bude mít nejvíce práce v parlamentu, ale můžeme se pokusit e, zaměřit se otázky skutečně na pana ministra na to, o čem hovořil, jinak nebudeme mít dost času. Eh, my jsme se s koordinátory eh, bavili o tom, jak budeme eh, řídit příští výměnu názorů a pravděpodobně zavedeme časomíru. Jde o to, abyste se skutečně zaměřili na ty priority. Víte šanc, prosím? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád, se ráda omluvila za svůj pozdní příchod. Vzpomínám si eh, na vaše poslední předsednictví. Tehdy jsem eh, pracovala na radě a mohu potvrdit, že jste eh, se své úlohy zostěli čestným způsobem, že jste během celého předsednictví nabídli občanům konkrétní výsledky a myslím, věřím, že nyní tomu bude nejinak. Dovolte, abych zdůraznila dva body, které jsou důležité pro moji politickou skupinu. Vím, že už se o tom zmínili předchozí řečníci. Je to balíček eh, bezpečnosti výrobků. Pane ministře, nejde pouze o to, kde se uh, uh, ty výrobky vyrábějí. Poslední skandál Volkswagenu je důkazem toho, že potřebujeme vyšší úroveň dohledu. Pravděpodobně nyní je možnost eh, pustit se do skutečné práce, rozvinout eh, debatu v radě a v rámci trialogu dosáhnout konkrétních řešení v této oblasti. Dalším důležitým tématem, minimálně pro mě, je ta otázka registrace osobních vozidel. Pane ministře, je to jeden, jedna z největších obav eh, našich obyvatel a uvízli jsme na drobnosti, na jednom článku. Chtěla bych od vás eh, slyšet potvrzení, respektive ujištění o tom, že toto téma eh, bude zařazeno na pořad jednání během vašeho předsednictví. Dovolte, abych eh, uzavřela svůj eh, výstup eh, pozitivně. Chceme ukončit dialog na téma přístupnosti webu. Je to téma, v rámci něhož můžeme nabídnout všem občanům stejná pravidla a proto jsem velice ráda za to, že jsme se pustili do trialogu na toto konkrétní téma. Děkuji pěkně, pane ministře, a přeji vám vše nejlepší. Děkuji. So I've suggested that the Pan ministr bude mít nyní prostor na odpovědi do 15.55 a poté uh, budeme pokračovat a pan ministr bude mít možnost e, shrnout své vystoupení. Mag ik beginnen met iets zeggen tegen meneer eh, Schwab? Die, uh... Děkuji. Já bych eh, rád zareagoval na to, co říkal pan Schwab a to, jak je důležitý evropský semestr. Toho jsme si samozřejmě vědomi, je to velice důležitý nástroj. Je to, vyžaduje to dobrou organizační strukturu ze strany Evropské komise a Evropské země. Uh, Evropská komise může přinést samozřejmě hodně, ale jednotlivé členské státy, země jsou eh, samozřejmě budou mít eh, více možností a proto je evropský eh, semestr tak důležitý. A doporučení specifická pro jednotlivé země, o kterých se zde hovořilo v rámci evropského semestru, tak ty jsou samozřejmě velice užitečné, ty by měly být dodržovány zde by měla komise vystupovat dokonce eh, ambiciozněji. Mělo by být také řečeno, do jaké míry musí tady tato doporučení být dodržována a pokud nejsou dodržována, jaké negativní důsledky a sankce případně to sebou nese. Já jsem samozřejmě připraven eh, samozřejmě spolupracovat na veškerých možnostech, eh, které, které evropský semestr nabízí. Pan Šváb se dále také zeptal, jak vlastně by eh, země měly brát eh, pravidla eh, jednotného trhu ještě vážněji, ještě seriózněji. To je samozřejmě velký zájem celé Evropy tak, aby právě možnosti jednotného trhu byly využívány pro vytváření pracovních míst a pro vytváření blahomitu. Částečně se to již děje, ale mohlo by se to ještě zlepšit a to je také náš cíl, aby se odstraňovaly překážky, které ještě existují. Paní Gebhardt říkala, že vnitřní trh neznamená jenom ekonomiku, což jste také zdůraznila, jde také o sociální aspekty, jde také o aspekty životního prostředí. To je samozřejmě všechno pravda ale je také pravda, že otázky životního prostředí a sociálních záležitostí se budou řešit lépe, pokud eh, také v hospodářství, z ekonomického hlediska budou veškeré možnosti lépe eh, využívány. Potom také lepš, lépe budou moci být ohledňovány sociální otázky. Jedno nevyl, nevylučuje druhé, ono to nejde proti sobě. Paní Gebhard říkala také, jak to vypadá, nebo se ptala také, jak to vypadá s prosazováním, s uplatňováním. Uh, už jsme spolu o tom diskutovali a právě jsme hovořili o tom prosazování, enforcement. Takže ano, to prosazování neboli uplatňování, to je nesmírně důležité. Je pěkné, že jsme se dohodli na některých věcech, ale myslím si, že dostatečně ještě nedbáme právě na to prosazování v Evropě. Já samozřejmě do určité míry to chápu, že Evropská organizace politikové kteří tyto politiky vytvářejí, někdy také odpovídají za její prosazování a je skutečně potřeba, aby ta opatření, o kterých jsme rozhodli, byla také efektivně uplatňována. A zde bych rád také prověřoval, proskoumal ty možnosti, jakým způsobem eh, posílit to uplatňování. Paní Gebhardt se také zmínila o tom, že existují možnosti pro eh, obchodní činnosti online, je také důležité odstraňovat překážky v této oblasti Toto jsou velké eh, důležité úkoly, zejména pro malé a střední podniky, protože pro ně je někdy těžké plně využívat možnosti, které nabízí eh, jednotný evropský trh. Právě pro malé a střední podniky je důležité, aby se nám podařilo provést zjednodušení a harmonizaci, tak aby věci, záležitosti byly lépe sladěny a aby právě také malé podniky měly možnosti využívat tyto prostředky a možnosti, které nabízí jednotný trh, protože právě malé a střední podniky jsou právě tě, těžištěm našeho hospodářství. Ony vytvářejí spoustu pracovních příležitostí, většinu pracovních eh, příležitostí, která právě, které právě vytvářejí malé a střední podniky, takže tyto možnosti pro ně musí být jednodušeny. Paní Gebhardt také říkala, že evropské právní předpisy by měly být jednodušší, lépe prosaditelné. Samozřejmě, to je pravda, když požadujeme lepší právní úpravu, tak si můžeme vždycky představovat, ano, předpisy musí být také realizovatelné, proveditelné, to je pravda, za prvé. Za druhé, měly by být také jednodušší. Paní Gebhardt dále také říkala, že je důležité, aby byly jasně stanovené konkrétní cíle. Ano, s tím mohu pouze souhlasit Například v Nězozemsku jsme vytyčili konkrétní cíle, snažíme se také o lepší právní úpravu a každý rok si potom eh, děláme takovou revizi, co, co se povedlo, co ne a toto je důležité i na evropské úrovni, tak aby eh, skutečně se konkrétně také kontrolovalo to, jakým způsobem tyto právní předpisy se realizují. Také zde zaznělo to, že princip subsidiarity by měl považován za výchozí bod. Ano, s tím v zásadě souhlasy, musíme dodržovat, respektovat odpovědnost, kompetenci eh, členských států v jednotlivých záležitostí, to bereme velice vážně. A i když předseda komise Juncker říká velcí ve velkých věcech, malí v malých věcech, tak to v podstatě také je v souladu s principem subsidiarity. Pan Jon poukázal na to, že kontrola na hranicích, eh, nebo tedy hraniční kontrola a jednotný trh by mohly eh, dílčím způsobem být v, proti, eh, v protichudné, v protikladu. Oni to jsou v podstatě dvě různé věci, které ale musí být uvedeny do rovnováhy. A to je právě to nejtěžší při naší práci, najít tuto rovnováhu. Vnitřní trh, kontrola, posilování optimálním způsobem zajištěna, ale ono to platí právě také pro ty kontroly na hranici, když nyní čelíme těm problémům s imigračními toky, jak je tomu tak. Je tedy potřeba toto řešit, aniž by se však také vytvářely nové bariéry mezi zeměmi. Ovšem kontrola na vnějších hranicích musí být efektivnější. Toto je potřeba zdůraznit také v jednáních s Tureckem, která se v současné době vedou, tak abychom vlastně umožňovali, eh, ne, a ne, nekladli překážky eh, v pohybu vnitř, na vnitřním trhu, ale nicméně, aby se efektivněla kontrola na vnějších hranicích. Pan Dejon se také zmínil o malých a středních podnicích. Já již jsem zdůraznil, že jsou nesmírně důležité, stejně jako on se domnívám, že jsou velmi důležité standardy. Pokud má vnitřní jednotný trh dobře fungovat, tak musí je také to závisí na tom, jakým způsobem se podaří stanovit standardy a také je dodržovat. Když máme určité standardy, tak eh, na tomto základě by také malé a střední podniky měly eh, mělo by být pro ně jednodušší eh, vyvíjet jejich ekonomickou činnost. A zde bychom mě, měli skutečně působit, eh, být v přední linii. Je to samozřejmě dobré, pokud ty standardy jsou dobré, tak eh, je důležité zapracovat je do mezinárodního kontextu. Pan De Jong vyjádřil ještě další připomínky které samozřejmě zaznamenávám. Řetě, ře, dodavatelský řetězec, franšíza. Franšíza, ano, to je pro mě takový koníček, toto téma. Je to do, podle mě dobrý obchodní model, ale současně je zde také určité riziko, protože může nastávat určitá nerovnováha mezi poskytovatelem a příjemcem franšízy. A určitým způsobem způsobem si můžeme ale také představit, že by to mohlo být podporoženo určitými legislativními akty. Potom se zde hovořilo o tom pasu v oblasti služeb, co vlastně chceme dosáhnout díky tomu. Mělo by se zjednodušit pro podniky, a toto, jak dobře víte, by měl být cíl tedy, a pro další eh, hospodářské subjekty, daňové poradce a, a tak dále, aby například když vykonávají svou profesi v jedné zemi, například v Nizozemsku, aby snadněji mohli působit profesně také v jiné, v jiné zemi. A to znamená, ano, oni mají to know-how, které je nezbytné a mohou vlastně vyvíjet svou profesní činnost také v jiné zemi, protože tento pas v oblasti služeb díky tomu by nám skutečně, to by nám mělo pomoci dosáhnout něčeho a vy, protože myslím si, že trh služeb ještě veškerých možností dokonale nevyužívá právě u těchto OSVČ, tedy u těch nezávislých profesí. I ve stavebnictví například, stavební podnikatele, například v USA mají daleko větší produktivitu právě oblasti služeb, takže myslím si, že u nabízení eh, služeb podnikatelů, například ve stavebnictví, zde bychom měli dosáhnout lepších výsledků a právě tento pas v oblasti služeb by měl k tomuto přispět, který by měl nabídnout tyto další možnosti, které tedy uh, o kterých hovořím. Bude se konat neformální rada tento měsíc a dokonce tento týden a tam by také měli o tom hovořit ve středu a ve čtvrtek eh, se v Amsterdamu o těchto záležitostech bude eh, hovořit. Paní Reda hovořila o významu inovací Ano, samozřejmě já souhlasím s tím, co jste řekla. Měli bychom finančně podporovat inovace v eh, Evropě a výsledky těchto inovací by také měly být eh, používány, tak aby eh, mohli jimi, jich ostatní využívat. Potom nižší sazba DPH, to už probíhají jednání a některé výsledky se ještě očekávají. Ano, takže DPH to je také jeden z našich cílů. I například eh, bojovat za snižování sazby DPH u těch tištěných médií, to jsou samozřejmě důležité návrhy. A jsem vám vděčný, že jste se zmínila. Eh, paní předsedkyně, vy jste mě požádala, abych byl stručný. Nicméně ještě paní Reda apelovala právě u autorského práva na to, abychom seriózně se těmito věcmi e, zabývali. Evropská unie by skutečně měla být v čele těchto záležitostí a měli bychom, měli bychom předkládat e, konstruktivní návrhy. A jako poslední bod paní Charanzová, děkuji za vaše přátelská slova, za vaši podporu. Vy jste se zmínila o velice důležitém tématu. Já si nemyslím, že se nám podaří dosáhnout tohoto cíle eh, za našeho předsednictví, že ten balíček oh, bezpečnosti výrobku, to vlastně samozřejmě určitým způsobem je ve slepé uličce, že teď eh, tam nedochází k takovému vývoji, jak bychom si byli přáli. Nicméně se budeme, budeme dělat, co můžeme. Děkuji. Um, tak teď další poslanci. Na seznamu mám tyto. Nikol Danti, Olga Shenlova, Ivan Stefanic, Lambert von Nisselroy, uh, Eva Panova, Robert Rochefort and myself. A také já sama jsem na seznamu. Ještě někdo další bude chtít vystoupit? Tak, Máme zhruba každý minutu na svůj dotaz. Prosím, snažte se toho držet. Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše dosavadní komentáře. Bylo to velice zajímavé. A ty priority nizozemského předsednictví se v podstatě shodují s prioritami tohoto výboru. Jak jste hovořil o autorském právu, jaký je pohled nizozemského předsednictví na vlastně zkoumání údajů, na to, co souvisí s třeba přístupem k neobchodním cílům, tak jak to máme ve Spojeném království. Hovořili jsme eh, minulý týden o třetí průmyslové revoluci, nebo vlastně už o čtvrté průmyslové revoluci, která se vlastně otvírá s tím digitálním věkem. A Možná byste mohl říct si něco k tomu, jak Nizozemsko chce vlastně sehrát svou vůči úlohou v této oblasti a potom pokud jde o vlastně lepší práci v tomto semestru, spolupráci mezi námi, jak toho vlastně dosáhnout. Děkuji. Děkuji, vykladám to. Děkuji, paní, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře za to, že jste přišel mezi nás a prezentoval nám své priority vašeho předsednictví. Já bych chtěl samozřejmě popřát nizozemskému předsednictví hodně úspěchu. My od vás hodně očekáváme, protože vaše předsednictví také přichází v důležitém období pro Evropu. Evropa, která zažívá v současné době problémy, kterých jsme si všichni vědomi, takže vám přeji hodně štěstí, hodně úspěchu a myslím si, že na základě vaší historie, vaší kultury budete moci přispět výbornou měrou. Rád bych se vrátil k některým bodům, které určitým způsobem chyběly ve vaší prezentaci, které tam nezazněly. Co se týká digitální agendy, tak jste zdůraznil, jaké jsou tedy priority které ostatně jasně vyplývají ze zprávy Evelyn Gebhardt, která byla širokou většinou schválena v parlamentu. A samozřejmě žádáme radu o spolupráci, protože v parlamentu se nám podařilo dosáhnout určitého koncensu, ale když to přijde do rady, tak tam vlastně uh, Eh, vyvstávají daleko závažnější problémy. Takže já doufám, že v následujících měsících se vám podaří to protlačit a zatlačit tedy na radu, aby nedocházelo, aby eh, se posunuly tyto věci například u geoblockingu, o DPH, o eh, sdílené ekonomice, kolaborativní ekonomice. Máte v úmyslu tedy určitě, aby eh, tato záležitost pokročila ku předu. Je to velice důležitá záležitost pro naši ekonomiku, ale je to také realita, kterou, pro kterou musíme vytvořit rámec. Potom, co se týká společného trhu služ, o zboží a služeb, tradičnější otázka, všechno to, co jste říkal o službách a co navrhujete, je velmi podrobné. Ale nehovoří se tam příliš mnoho o zboží, o jsme ekonomika, která je založena také na výrobě a nikoli pouze na obchodu. Já bych rád zdůraznil dvě věci. O, jednom se, o jedné věci se již zmínila paní Charanzová, dohled nad trhem a to, to slavné Made in. Zaznělo zde, že je obtížné najít řešení, že v radě dochází k určité blokaci, ale bylo by potřeba dosáhnout kompromisu. E, geografické údaje, údaje o zeměpisném původu dále. Evropský parlament se vyjádřil a tlačí na komisi v tom, aby to pokročilo. Myslím si, že to je jeden ze základních požadavků určité průmyslové renesance a vytváření eh, statku. Řekl bych tedy, že to, že tam není dostatečně zdůrazňována výroba ve vašem návrhu a otázka udělení statutu tržní ekonomiky Čín, Číně. O tom se také hovoří v té zprávě. To jsou dvě věci, které eh, mohou být fatální pro ekonomi- eh, evropskou ekonomiku. Paní předsedkyně, Vážený pane ministře, eh, já bych vám také chtěla poděkovat za zajímavou prezentaci, za dosavadní odpovědi a samozřejmě mám také přeji úspěšné předsednictví. Tím ústředním tématem vašeho předsednictví je vnitřní trh, jeho potenciál pro růst a tvorbu pracovních míst a to si myslím, že všichni tady na našem výboru vítáme. A horizontální prioritou vašeho předsednictví je zaměření na občany a jejich důvěru. Eh, a já bych se v této souvislosti eh, ráda zeptala na to, co ve vašem programu postrádám, a to je zaměření se na otázky rovného přístupu občanů ke zboží a službám a na potírání všech eh, forem diskriminace v rámci vnitřního trhu. Proto bych se chtěla zeptat, jak se díváte na tuto součást představené strategie pro další rozvoj vnitřního trhu. Eh, druhá otázka eh, se v podstatě týká zprávy, kterou náš výbor už nějakou dobu připravuje, a to je zpráva o nekalých praktikách B2B eh, v potravinářském výrobně dodavatelském řetězci. Mě by skutečně zajímal váš názor na to, jak se domníváte, že by šlo tedy zlepšit rozložení sil mezi jednotlivými aktéry. E, a to třetí, to je e, v podstatě poznámka nebo můj takový apel, e, že bych se přimlouvala za to, abyste i s kolegy z ostatních států otevřeli otázku možných rozdílů složení značkových potravin na vnitřním trhu, protože i když jste o této prioritě nehovořil, tak mezi nimi je a myslím si, že by to byl docela dobrý příspěvek k vaší prioritě kvalitnějších potravin pro evropské občany občany. Děkuji. Ivan Stefanic. Thank you, Madam Chair, and... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny informace. Jsem zvláště potěšen, že jste hovořil o otázce jednotného trhu a služeb. Mám otázku týkající se právě oblasti služeb. Víte, že stále ještě nedošlo k plné liberalizaci služeb v EU. A teď eh, vlastně eh, v souvislosti s liberalizací všech služeb eh, mě zajímalo, zda tedy přejmete nějaký specifický krok v této oblasti. Druhá otázka se týká obchodní dohody. Nehovořil jste konkrétně o žádné obchodní dohodě. Víme, že samozřejmě růst a zaměstnanost souvisí s obchodními dohodami a jedna dohoda se připravuje, TTIP. A otázka je tedy, zda se budete tím zabývat a zda také tu prioritu um, TTIPu zařadíte mezi priority vašeho předsednictví. Děkuji. Děkuji, Eva Paunová. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, jedna z vašich priorit je otázka inovací a tvorba pracovních míst, na tom já také hodně pracuji. A zajímalo by mě, co vaše předsednictví považuje za nejdůležitější aspekt eh, této strategie, strategie DSM, tedy digitálního jednotného trhu, eh, v souvislosti eh, třeba s tím, jak jste hovořil o um, vlastně snižování rozdílu mezi EU a USA. Už mnoho kolegů uh, mluvilo o tom, že by se měla omezit regulace, která omezuje občany a firmy. Jak tedy toho chcete dosáhnout? Jaký je dlouhodobý pohled na to, jak omezit legislativní zátěž, jaké první kroky chcete v této věci podniknout a konečně často se setkávám s mladými inovátory, kteří mají dobré nápady, ale ne, nevědí, jak je mohou rozvinout. V Nizozemsku bychom určitě našli řadu dobrých příkladů. Co podle vašeho názoru jsou ty nejlepší příklady, o které byste se mohl podělit s ostatními zeměmi EU? Děkuji. Děkuji, Lambert van Nistelrooy. Mr. Děkuji vám. Také já jsem velice uh, potěšen, že pan ministr hovořil nizozemsky a že vy jste ho tedy ohlásili jako pana Kampa. Pan Kamp, to jméno znamená vlastně bojovník, ale uh, on je i něčím víc než jen bojovníkem. Uh, jsem velice rád, že hovoří holandsky, eh, že eh, vlastně z jazykového hlediska tady takto dobře reprezentuje Nizozemsko. Tak eh, pan Timmermans stáhl návrh ohledně takzvaného oběhového hospodářství. Předložil se nový návrh. Na jedné straně tady máme vlastně Eh, ekonomiku založenou na biologických věcech, to jsou různé bioplasty a podobně. A hodně se do této oblasti investuje, hodně zemí se tomu věnuje, eh, také je v té oblasti hodně inovací. Máte vlastně takovéto výrobky, eh, máte třeba bioplasty, které jsou plně biologicky rozložitelné a to je právě vlastně to oběhové hospodářství v nejlepší možné podobě v Německu, ale zřejmě si s tím nevědí rady, nevědí, jestli to házet na kompost nebo do eh, kontejneru na chemikálie. A to je problém. Hodně investujeme do inovací, snažíme se udělat pokrok, ale když eh, se nezavedou dostatečné kontroly toho, že se to dobře provádí, tak potom zbytečně se spousta dobrých věcí ztratí. Mě by tedy zajímalo, jak vaše předsednictví eh, k tomu hodlá přistoupit. Eh, tady je takový dokument týkající se nizozemského předsednictví a tam možná taky bychom mohli najít určité nápady, co by se dalo dělat. Robert Rochefort. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, já jsem chtěl položit otázky ke konkrétním tématům, ale kolegové již mi vzali nic, takže se k tomu nebudu vracet a protože se blížíme ke konci naší diskuse, tak bych se tam měřil na političtější otázku. Jak víte, tak zažíváme velice obtížné období v Evropě. Jsou zde tři věci makropolitického rázu, kterým jsme uh, kterým čelíme a máme, je to samozřejmě otázka migrantů, přistěhovalců, otázka uzavírání hranic v některých zemích Evropské unie, to, jsou to také teroristické útoky, což znamená, že některé ekonomické výměny již neprobíhají, zejména v oblasti služeb, mám na mysli cestovní ruch a potom je to také eh, v prostředí ve, ve Spojeném království s přípravou referenda, což v mých očích považuji za něco velice obtížného pro Evropu ten Brexit. To jsou ty tři velké výzvy, které se týkají jednotného trhu. A rád bych vám pouze řekl to, že se mi zdá, že se to týká všech tří evropských institucí, ne, osta- ne pouze komise ostatně, a že musíme komunikovat společně a lépe prezentovat ještě jednotný trh prostřednictvím všech těch záležitostí a dokumentů, o kterých jsme se zde hovořili. Jsem si jistý, že si to uvědomujete, ale nezaznělo to ve vašem úvodním vystoupení, jak působit, aby jednotný trh nebyl něco, co se našim občanům zdá jako bez souvislosti, bez vztahu k tomuto obtížnému prostředí a k té obtížné situaci, ale aby naopak bylo jasné, že je to něco, co pomáhá k vytváření Evropy, co jí pomáhá díky digitální agendě zejména, což si myslím, že je velice dobrá věc, velice, s velmi konkrétními obsahy pro mnoho našich občanů. Děkuji. Tak a já položím tu poslední otázku. Vy jste vlastně na začátku narysoval takový ten širší obrázek, takže toho já se budu držet a pak se zmíním takových třech menších opatření, které by tomu mohly pomoci. Širší obrázek. Spojené království velice podporuje jednotný trh, ale za vašeho předsednictví nebo brzy poté se Spojené království bude rozhodovat, za zůstane v EU. A právě jednotný trh, který má pomáhat podnikům a spotřebitelům, Eh, je užitečný ve všech 28 zemích, takže prosím, aby vaše předsednictví skutečně se snažilo eh, trvale odstranit tyto překážky na trhu. Podporujte obchod, podporujte konkurenceschopnost, eh, podporujte inovace tak, aby bylo ve prospěch podniků i ve prospěch spotřebitelů. To je právě ten širší obrázek, kterého bychom chtěli dosáhnout. A teď tři menší opatření. Hovořil jste o tom, jak kritické je, aby firmy a spotřebitelé měli jasné informace. Mluvil jste o Solvitu a dalších nástrojích, v tom bychom vás určitě eh, podpořili. Nedávná studie Eurojump eh, v tomto smyslu je velice užitečná. Odblokování služeb, eh, to je velice klíčové. Kvalita služeb ale zároveň musí být monitorována tam, kde je služba poskytována. Pokud budeme mít Eh, takovýto přístup, eh, tak to bude užitečné pro podniky i spotřebitele. A za třetí, myslím, že už o tom mluvila paní Reda, o tom, vlastně, o tom digitálním eh, digitálních digitální trhu v souvislosti s DPH, takže můžete prosím do toho zahrnout i makro, makropodniky. Děkuji. Tak, eh, teď už nám došel čas, tak nevím, jak jste na tom vy. My můžeme si pro vás udělat čas, pokud máte ho vy pro nás. Whilst the minister gathers his thoughts together, I'm sure we will be able to tak já myslím, že tady dáme slovo panu ministrovi. V našem pořadu jednání to určitě doženeme, to spoždění. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Je mi, je mi líto, že zde <laughs> dochází tedy k určitému časovému posunu, ale kladete moc otázek. Takže paní předsedkyně, já bych se pokusil odpovědět na jednotlivé otázky. Domnívám se, že poslanci vědí, že předsednictví musí také eh, vyvíjet určité iniciativy a to, to vyžaduje, aby byly předkládány nové návrhy. Návrhy komise, jak ví parlament dobře, přicházejí z komise a my se musíme postarat o to, aby všechny tři instituce, zejména tedy také rada, se eh, na nich co nejrychleji shodla. Potom, co se týká jednotlivých obsahových připomínek nebo otázek, které zde zazněly, byl zde, bylo zde vyjádřeno stanovisko, které jsem dobře vyslechla. Pokusíme se zohlednit eh, toto všechno v naší práci v následujících měsících. Paní Styler, vaše zpráva, kterou jste eh, eh, jejíž autorkou znám a je to skutečně tak, že je pravda, co říkáte. Ano, inovace, to je, velice, to je nesmírně důležitá věc Spojené království předložilo k této věci návrh a ten určitě zohledníme. Musíme se postarat také o to, aby evropský semestr lépe fungoval, tak aby eh, státy také doporučení evropského semestru více zohledňovaly, více se jimi řídily. To nejlepší, co vlastně Můžete, můžeme dělat je, aby to bylo eh, přístupnější, tedy o co jde v těch doporučeních eh, a potom také do jaké míry jsou tato doporučení uplatňována v jednotlivých zemích. Musíme také se postarat o to, aby to bylo transparentnější a také, aby uh, Eh, země vlastně případně si eh, vzájemně eh, vysvětlovali, vyjasňovali to, co už bylo dosaženo nebo čeho chtějí ještě dosáhnout. Peer review nebo benchmark, ano, to si myslím, že funguje na evropské úrovni dobře. Potom co, připomínky, které zde zazněly ohledně jednotného digitálního trhu a také o významu sdílené ekonomiky. Ano, sharing economy, sdílená ekonomika to je právě eh, věc, o které se hodně hovoří, která je v rozvoji. A samozřejmě to, co se rozvíjí ve, spole- vyvíjí ve společnosti, musíme analyzovat a na základě této analýzy se je nutno se postarat o to, aby vlastně Eh, to bylo uplatňováno a prováděno dobrým směrem. To, co jste říkal, samozřejmě je pravda, musíme se na to všechno přesněji podívat, ale také eh, podívat se na to, jakým způsobem to uvést na správnou cestu je důležité, abychom měli takovou legislativu, která bude vhodná a uspůsobená i pro budoucnost, aby odpovídala tomu žádoucímu vývoji, která říká, co chceme dosáhnout, čeho se chceme držet, ale v rámci té legislativy toho, rám, toho rámce zde musí být také určitá, určitý flexibilní prostor, tedy taková to by měla být pravidla pro budoucnost. Potom je zde záležitost made in, o které se zmínil pan Dante. Ano, zde nevidím v současné době žádnou možnost, jak to nějakým způsobem posunout. Nyní je to zablokováno v radě v diskuse se sice vedly nebo vedou, ale k ničemu to nevedlo. Pravděpodobně budou muset být předloženy nové návrhy. Jak jsem již říkal, návrhy pocházejí nikoliv od rady, ale od komise, také od parlamentu samozřejmě, které budeme zohledňovat a budeme se jimi zabývat. Paní Sehnalova hovořila o tom, o důležitém, eh, aby měli všichni rovný přístup ke službám, aby nedocházelo k žádné formě diskriminace. Ano, toto je samozřejmě nesmírně důležité. Provádějí se určitá eh, oddělená jednání, určitá eh, schůze ve středu a ve čtvrtek, kde vlastně se, se, si sedneme s 28 zeměmi, každé každý minister sebou přivede také určité zástupce podnikatelského prostředí, kteří působí v oblasti digitalizace. Tam se budeme také zabývat otázkami geoblockingu a musíme se tedy podívat, co můžeme udělat, protože komise eh, před, předkládá určitý návrh, ale musíme se samozřejmě podívat, jaké, jaká stanoviska zaujímají jednotlivé státy v radě k tomuto. Potom je zde, by zde byla další otázka od paní Sehnalové k tomu poměru sil tedy v eh, dodavatelském řetězci, to je samozřejmě také důležité, hraje to roli u franšízy, ale i jde to samozřejmě daleko dál eh, v celém tém dodavatelsko, dodavatelském řetězci. Ano, na těchto věcech budeme pracovat a zohledňujeme tyto připomínky. Dále pan Stefanič hovořil o tom, že všechny služby na jednotném trhu by měly být měly být volně přístupné nebo bezplatné. Ano, zde samozřejmě se ještě musíme daleko více snažit. Co se týká pasu v oblasti služeb, toto už je důležitý krok, ale musíme se ještě přesněji podívat na to, jaké možnosti dosud nejsou využívány naš tak, aby vlastně eh, to bylo užitečné pro naše občany, pro naše podniky. A v oblasti služeb musíme však udělat ještě více. Návrhy komise, které byly předloženy a budou ještě předkládány v budoucnosti, tak také ty samozřejmě zohledníme a budeme ale pracovat ještě více v jiných směrech. Máme zde návrhy předsednictví a návrhy komise, takže v následujících měsících budou ještě další předklad, předkládány návrhy a my se samozřejmě budeme snažit také, abychom toto všechno určitým způsobem, eh, plodným způsobem spojili. Pan Stefanič hovořil o dohodě TTIP také. Ano, co se týká TTIPu, to se chýlí určitým způsobem ke konci myslím si, že nyní eh, je už důležité, aby byly předloženy konkrétní výsledky. Potom zde také máme dohodu s Spojenými státy a s Ázií ano, to jsou samozřejmě více kolegové z DG mezinárodního obchodu, kteří se tím zabývají, ale nizozemské předsednictví samozřejmě bude vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby TTIP dospěl k eh, dobré dohodě aby to do, dospělo už tedy k určitému završení. Celá tato dlouhá cesta je potřeba prosazovat to pozitivní, to, co je důležité pro Evropu, a to, aby to také bylo skutečně využíváno. Dále je to, na, to a to k tomu právě patří a dobrá dohoda se spojenými státy. Dále zde zazněly připomínky o důležité, důležitých částech DSM strategie, Evropská komise v podstatě již eh, toto předložila, kde uvádí, že existuje 20 témat v, v následujícím oblasti, v následujícím období, co se týká digitálního jednotného trhu. Nyní tedy byl učiněn první krok, to znamená ten digitální op, obsah smlouvy při eh, internetových nákupech. Ano, to je začátek, ale myslím si dobrý začátek, nicméně musíme ještě pokračovat 26. května. Poté, co byla předložena ta strategie, bychom se v radě ještě jednou chtěli podívat na to, co se, jak to pokračuje. Chtěli bychom zhodnotit to, co bylo uděláno, co je důležité pro budoucnost a zaměřit se samozřejmě také na to, aby se dosáhlo schody, abychom také o tom přesvědčili komisi. Je to tedy samozřejmě důležité pro zaměstnanost, pro pracovní místa, pro a proto se samozřejmě na tom budeme soustředovat. 26. května, jak jsem již řekl, se budeme se soustředíme na digitální jednotný trh a pokusíme se dosáhnout dalšího pokroku. Pan Van Nistoroj hovořil o bio hospodářství, takzvaně hovořil o oběhovém hospodářství. Ano, to, co říkal pan Van Nistoroj, to je samozřejmě pro naše hospodářství důležitý důležitá věc. A jak již jste zaznělo, myslím si, že budeme působit eh, aktivně v tomto smyslu. 29. února se bude konat Rada pro konkurenceschopnost a tam se právě velice budeme soustředovat na toto téma, které bude v popředí našich jednání, čili uh, a určitě připomínky pana Fan Nistroje a jeho frakce zohledníme. Potom bych chtěl také reagovat na další připomínku, která zde zazněla, a to, která, že samozřejmě jednotný trh musí být zohledněn v jednotlivých eh, tématech, v jednotlivých politikách. A to zde již zaznělo po třetí nebo několikrát ze strany poslanců. Jednotný trh může být eh, by mě, je důležitý pro eh, hospodářství, ale pro všechny politické oblasti v Evropské unii. Je to vlastně důležitý výchozí bod pro Evropu zítřka. Toto poselství jsem tedy pochopil a pokusíme se tímto směrem také pracovat. Dále zde zaznělo, že bychom měli také přijímat určité iniciativy k jednotnému trhu, že to je dlouhodobá strategie Nizozemsko eh, souhlasí v tomto se Spojeným královstvím. Potřebujeme pro všechny země, potřebujeme to však pro všechny země Evropské unie, nikoli tedy pouze pro Spojené království. Také více možností, respektive možnosti eh, musí být lépe využívány. Myslím si, že možnosti jednotného trhu ještě nejsou optimálně využívány. Některé země se domnívají, že by to mělo přinášet větší přínos pro ekonomiky jejich zemí, ale je potřeba, aby se všichni soustředili na to, čeho jsme dosáhli v Evropě jako celku a potom využívali těchto dobrých možností také pro jednotlivé země a pro vývoj a další rozvoj ekonomik. Skutečně vítě... teprve až využijeme skutečně všech možností jednotného trhu, tak, se, tak to bude skutečným výdobitem pro ekonomiku. Některé země využívají eh, toho více a potom také získají větší a lepší šance. To, co říkáte, to je samozřejmě pravda. Platí to pro nizozemské předsednictví a nikoli pouze pro Spojené království, ale pro celou Evropu, pro všechny země. Také jste říká, hovořili o kvalitě služeb. Kvalit, Kvalita služeb samozřejmě musí být více zohledňována a zapracována do jednotlivých politik. S tím souhlasím. Služby, které v celé, jsou poskytovány v celé Evropě, aby vlastně mohly být poskytovány lépe také v přeshraničním styku mezi zeměmi, mezi podniky. S tím souhlasím. U zboží to už poměrně dobře funguje, ale v oblasti služeb můžeme dosáhnout ještě více. Rada pro konkurenceschopnost, jak neformální, tak formální, se tímto tématem také bude zabývat a e, potom bude také podpoříme Evropskou komisi v tomto samozřejmě chceme e, posilovat eh, spolupráce mezi radou, komisí a parlamentem, jak v oblasti jednotného trhu, digitálního eh, eh, trhu a lepší právní úpravy. Pokud se nám toto podaří, tak se podaří zvýšit důvěra občanů a, a dáme občanům to, co skutečně také přejí, na co mají právo. Děkuji. Thank you very much, minister. Děkuji velice, pane ministře, za vaše komplexní odpovědi na řadu otázek a budu hovořit ještě s koordinátory o tom, jak dát této měně názorů lepší strukturu. Takže ještě jednou děkuji. Přestoupíme Přistoupíme nyní přímo k dalšímu bodu našeho prodlednání, kterým je prezentace komise na téma eh, přechodných pravidel k některým ustanovením a tak dále. K některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu. Na přelomu roku mi dělalo nemálo starostí, eh, když jsem byla v čele delegace v Rotterdamském eh, přístavu. Byl tam se mnou pan Dion a Evelyn a od oficiálních představitelů jsme si vyslechli, že pokud jde o celní předpisy, tak zde hrozí zvýšená byrokracie. Napro- no, spíše tady nežli zjednodušení administrativy. E, pokud by e, celní předpisy nebyly co možná nejjednodušší, tak e, možná zkomplikují obchod obecně a proto je zapotřebí snažit se zajistit eh, aplikaci správných přepisů tak, aby se eh, aby bylo možné detekovat eh, veškeré nesrovnalosti. Takže teď bude mít komise prezentaci, nebo se mýlím? Kdo je tady za komisi, prosím? Je to pan Kamod? z generálního ředitelství pro daně. Ano, výborně, prosím, vítejte, takže pan Kamot. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že sedím tak vzadu, ale eh, na ten předchozí eh, bod jednání jsem se nemohl posadit více dopředu. Dovolte, abych vás stručně seznámil s tím, co je poměrně eh, komplikovaný a dlouhý text. Nejprve bych rád připomněl, že celní unie spadá do výlučné kompetence Evropské unie. Unijní celní kodex představuje závěr dlouhého procesu, který začal v roce 1992 a kdy bylo zapotřebí eh, změnit a modernizovat eh, tento celní kodex. Tato modernizace Eh, kterou tento kodex předpokládá, je ambiciozní, ambiciozní protože eh, se týká řadu detailů, které jsou již ve stávajícím eh, zákonu. Jak asi víte, tak UCC, tento unijní celní kodex, vlastně bude pozměněn na základě Lisabonské smlouvy budeme mít text, eh, eh, který eh, vlastně bude podpořen textem, který vešel, vzešel z předchozí praxe komitologie. V roce 2015 byl tento text projednán v IMKU. Komise vzala v úvahu obavy a mm, poznámky výboru IMKO a snažila se zajistit vhodnou rovnováhu mezi konkurenceschopností a zvýšením bezpečnosti občasů. Také vzala v úvahu zátěž eh, hospodářských subjektů. Pokud jde o ty přechodné akty přenesené pravomoci, které budeme brát v úvahu, které budeme probíhat dnes, bych rád uvedl toto. Akt přenesené pravomoci Eh, eh, vlastně eh, bere v úvahu veškeré, veškerá zjednodušení. Představuje takový základní dokument pro implementaci UCC. Nicméně, abychom se dobrali výsledku, budeme muset tlačit především v oblasti IT. A k tomu nedojde ehm, ze den na den. Je tam zapotřebí velkého úsilí a je eh, potřeba také eh, připravit eh, jednotlivé stavební kameny. Zavádění systému IT v EU předpokládá určitá opatření a ustanovení pro přechodné období. A tady je vazba Eh, mezi pracovním programem UCC, eh, jehož smyslem je eh, připravit načasování příslušné načasování pro zavedení těchto systémů IT. Tento prováděcí akt, který byl přijat v loňském roce, je vlastně posledním pojítkem pro implementaci tohoto balíčku a komise se chtěla pokusit o hladký přechod mezi stávajícím systémem a finální implementací UCC v roce 2020 a to nejpozději, tak jak předpokládá základní text. Text přechodného aktu v přenesené pravomoci byl projednán s členskými státy, především s odborníky na obchod. Vlastní text bude projednáván na pracovní skupině Rady ve středu tohoto týdne. Přechodný akt přenesené pravomoci je poměrně dlouhý. Je to především proto, že uh, opětovně obsahuje uh, některá ustanovení, která vstoupí v platnost teprve v květnu 2016. A to je důležité, protože situaci, kdy tento přechodný akt přenesené pravomoci se snaží zajistit eh, překonání eh, té časové propasti mezi 1. květnem a zavedením nového systému, tak je zapotřebí eh, zajistit fungování systému IT pro to období, než budou nové systémy IT zavedeny je potřeba uvést, že v případě, že přechodný akt přenesené pravomoci nebude přijat, vytvoří se tak závažný problém. Poté bychom z právního hlediska museli přistoupit k aplikaci aktů přenesené pravomoci a prováděcí aktů, které již byly odsouhlaseny a e, které vlastně byly koncipovány na konec toho procesu spíše než na jeho začátek. Takže z hlediska komise je to podstatný prvek nejenom proto, že to vlastně usnadňuje obchod a spolupráci mezi jednotlivými správními systémy členských států, ale je to také základ pro další cestu. Pokud eh, propojujeme tento akt přenesené pravomoci s programem UCC, tak usilujeme o rozfázované zavedení systému IT. Poté tento vlastně přechodné období skončí. Rád bych připomněl, že unijní celní kodex nepočítá předev jenom eh, s digitalizovanými procesy, ale i s tím, aby eh, tyto procesy byly, měly stejnou podobu ve všech členských státech. Já bych rád zmínil několik hlavních změn, ke kterým dojde k 1. květnu 2016. Především jde o předpověditelnost zjednodušení eh, přechodných eh, úložišť a tak dále. Nechci však zacházet do detailů. Pokud se podíváte na ten eh, přechodný akt přenesené pravomoci, zjistíte, že má několik hlavních kapitol, které řeší ty hlavní oblasti pro činnost systému IT. Je to například nakládání se žádostmi o oprávnění, Eh, pro období, kdy bude unijní systém. Budou zavedeny také další systémy, především systémy, které eh, budou přizpůsobovat eh, členské státy sami. Jsou to například národní systémy pro dovoz. A je zde zapotřebí koordinace tak, abychom zajistili, že na konci toho procesu bude možné aplikovat veškerá ustanovení unijního celního kodexu. Dále bych rád zmínil, že v tomto přechodném aktu v přenesené pravomoci je část, která e, vlastně obsahuje změny již stávajícího systému. Tyto změny e, však e, mají za účel řešit přechodné období. To znamená, že obchodníci nebudou vystaveni tomu náhlému přechodu z jednoho systému na druhý. Konkrétní věc, kterou komise zaznamenala, byly obavy týkající se eh, společností pro expresní kurní služby a pro se, poštovní služby. My chceme zajistit, aby v okamžiku, kdy dojde k přechodu k finálním ustanovením, um, byly zohledněny diskuse mezi členskými státy ohledně toho, jak bude aplikována ta nová eh, kontrola, eh, struktura řízení pro ICS. Otázka poštovních služeb eh, bude znovu řešena a to z hlediska období do roku 2020, 22, pardon, a chceme maximalizovat výhody jak pro eh, obchodníky, tak pro administrátory. Práce, které se komise v současné době věnuje, a tedy předpokládáme, že tento akt přenesené pravomoci bude přijat, eh, se týká vytváření nejrůznějších skupin, které se budou věnovat provádění těch změn, Ehm, budeme pokračovat v diskusi, jak zlepšit aplikaci těchto upravných ustanovení. Chceme také plně využít toho zjednodušeného unijního kodexu. Závěrem bych si dovolil říct toto. Jsme přesvědčeni, že přechodný akt přenesené pravomoci skutečně je tím závěrečným krokem eh, k finalizaci unijního kodexu, ale e, zároveň je to první krok. My nyní máme k dispozici podmínky e, pro vytvoření nové situace v roce 2020. Máme přechodná ustanovení, která nám umožňují e, vyhnout se velkým problémům k prvnímu květnu, až ten nový systém bude uveden do provozu. A tím, že jsme to propojili s pracovním programem pro UCC, jsme vybudovali mechanismus, v rámci kterého eh, ten eh, přechod k implementaci systému IT eh, bude v kompetenci členských států. Jedná se o zásadní text, který je potřeba urychleně schválit a přijmout tak, abychom byli schopni včas implementovat UCC. Děkuji pěkně. Úplně všemu jsem neporozuměla, především pokud jde o tu tematiku poštovních služeb. Já to chápu takto, že jakmile tento akt, mm, no, jakmile to bude všechno uvedeno do provozu, tak pokud budete posílat eh, balíček, eh, který nebude stát více než 22 euro a pokud to bude poštou, tak není potřeba eh, vyplňovat formulář, ale pokud to půjde expresní službou, tak to bude zapotřebí vyplnit. Takže chcete to změnit, nebo to změníte, a nebo říkáte, že se to bude řešit až v roce 2020. To se týká 17 eh, milionů balíčků v Evropě. Takže jak bude vypadat ta administrativa zapotřebí? Omlouvám se, paní předsedkyně, možná jsem se nevyjádřil jasně. Eh, vlastně to zrušení povinnosti toho formuláře pro balíčky po 22 euro se týká všech balíčků. Bohužel bez mikrofonu. O hodně jsme už o tom mluvili a je to už docela pozbuzující, co jsme od vás dnes vyslechli, nicméně bych měla několik připomínek a otázek, protože na základě interního hlasování má komise zjevná spoždění v, tady v tom postupu schvalování těchto eh, aktů, které mají poměrně závažné následky pro mnoho lidí. Jak říkáte, ten text je dlouhý, ale byl také příslušným institucím velice pozdě předložen, řekla bych příliš pozdě. A hladká implementace tady tohoto nového celního kodexu k prvnímu máji si myslím, že nebude moci být zajištěna, protože ty, tranzi, ty přechodné delego, delegované, eh, aktiv přenesené pravomoci a ta ustanovení, která by měla být schválena v rámci, byla opět změněna. Nebo se, jsou zde znovu provedeny změny. Ale zůstává zde ještě celá řada právních problémů, které nejsou vyřešeny, které nadále tedy zůstávají bez řešení. A to vlastně těm hospodářským subjektům a zúčastněným stranám bude působit problémy. A tady tento text a toto bylo také důvod, eh, že se vlastně členské státy zdržely nebo neodhlas, neodhlasovaly toto a byl to velice alarmující signál pro nás, alespoň to takto považujeme. Evropská hospodářství a členské státy právě během té přechodné období by měly očekávat určitou solidaritu ze strany komise a ty ta, a tak, aby vlastně ty jedno, jednotlivá ustanovení byla, mohla být uplatňována. Takže já bych chtěla od vás slyšet, abyste řekl konkrétně, tedy jakým způsobem by se to mělo provádět. Máme čas do 17 hodin, takže bych všechny řečníky ráda mm, požádala o maximální stručnost tak abychom tuto výměnu názoru mohli efektivně ukončit. Vyžené Chosie? Nebo někdo jiný ze socialistů? Adam von Foyse? Děkuji, Vicky. Velice stručně. Děkuji za prezentaci zástupci komise. Jak jistě víte, tak v EKR jsme přesvědčeni, že nová pravidla a nová legislativa je potřeba vždycky koncipovat tak, aby nebyla omezena konkurenceschopnost v rámci obchodního prostředí. Pokud je o akty přenesené pravomoci, se domníváme, že lze nalézt lepší řešení. Projednávali jsme toto téma loni v září. Také víme, že pokud je o prováděcí akt, některé členské státy k tomu zaujaly váhavý postoj. Ten celní kodex Unie je velice eh, rozsáhlý dokument, který ovlivní celní prostředí. Je také velice odborného charakteru. E, děkuji zástupci komise za jeho otevřenost a za to, že nám představili tu problematiku. Snad e, dostanu odpověď. Ráda bych e, poukázala na článek 56 tohoto přechodného aktu přenesené pravomoci, kde se hovoří o aktualizaci elektronických systémů. V tomto článku se hovoří o tom, že členské státy by měly informovat o svých plánech eh, ne později než 6 měsíců po uvedení nových um, systémů do provozu. Bude to v květnu 2020 a otázka, zda to bude dostatečné období pro to, aby všechny podniky mohly upravit své e, systémy. Proč je tady pouze 6 měsíců a ne další období? Děkuji. Anybody want to speak for the Liberals? Aldi? GUE, Aldi nebo jiná politická strana? Děkuji. E, velice stručně, prosím. My jsme od eh, celních orgánů Nizozemska eh, slyšeli, že elektronické systémy nebudou k dispozici ještě po řadu let. A to je ten hlavní problém. My zkoumáme tato pravidla a pravděpodobně bude zapotřebí e, přijmout přechodná pravidla. Já bych požádal komisi, aby um, spolupracovala úzce s těmi členskými státy, které tyto systémy již mají k dispozici a aby tak eh, byla poskytnuta pomoc členským státům, které nemají. Takže otázka, kdy uh, bude uh, ta, kdy budou k dispozici ty nové formuláře? Vy jste řekl, že tam nebude rozdíl mezi kurdními službami a poštovními službami. Druhá věc se týká toho, co hovorila Annelin. Uh, Chápu to tak, že členské státy budou zapotřebí eh, určitou, určitý čas, než zavedou své počítačové systémy. A je to pravděpodobně frustrující slyšet, jak dlouho to bude trvat. Je tady však problém. Na jedné straně eh, eh, členské státy budou mít pouze 6 měsíců na vývoj vlastních počítačových systémů a tím, že jsme vlastně eh, dali členským státům další eh, časové období, tak tím pádem omezujeme to období pro uživatele. Takže chceme nyní zajistit, aby jak členské státy a příslušné úřady eh, spolupracovali s uživatelskou komunitou během toho vývoje systému nemá smysl dávat eh, těm úřadům eh, další období a tím zkracovat období, které budou mít k dispozici uživatelé. Chce se k tomu ještě komise vrátit? Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se o maximum. Pokud je o ten první bod, ano, je politování hodné, že ten proces byl zdržen. Um, ta témata, která jsme projednávali s lidskými státy, eh, zabrali skutečně dlouhou dobu a nebylo vůbec snadné se dobrat dohody. Takže ten proces je opožděn, ale mm, dovolím si říct eh, lépe později než vůbec. A tím se dostávám eh, k té poznámce o nizozemských celních orgánech. Je nám e, známo, že eh, ve všech členských státech není stejná situace. Pokud je o celoevropské centralizované systémy, které chceme zavádět, musíme e, skutečně úzce spolupracovat s členskými státy. Pokud je o systémy, které v zásadě závisí na vývoji v členských státech, tak ty jsou zakomponovány do pracovního programu UCC. My budeme eh, podporovat koordinaci a tím pomůžeme členským státům dosáhnout pokroku. Pokud jde o článek 56 a to šestiměsíční období, myslím si, že eh, tady eh, dochází k trošku ke zmatku. vezmu si například systémy pro kontrolu importu, tak exist, existují členské státy, které jsou nyní v různých fázích vývoje svých systémů IT. E, některé budou e, připraveny k prvnímu květu, e, některé nebudou připraveny ani o několik týdnů později. My se snažíme o to, aby členské státy mohly postupovat co nejrychleji podle vlastních postupů. To znamená, že členské státy budou mít k dispozici 6 měsíců vlastně poté, kdy um, bude oznámeno uvedení systému do provozu. Takže my chceme, aby tato systémy byly zavedeny ve všech členských státech co nejrychleji. Ještě něco, prosím. Ne, výborně. Děkuji velice. A eh, budeme to dále sledovat a jak uvedl kolega, jde o to, aby eh, komise spolupracovala s členskými státy. Nyní Katarin Stieler a Evropský semestr 2016 a zpráva jednotného trhu. Uh, Děkuji vám. Díky. Eh, chtěla bych poděkovat Suzana, také to byla přát k narozeninám, protože myslím, že měla včera narozeniny. Eh, takže my jsme to eh, nestihli oslavit v neděli, tak aspoň dodatečně. Asi nemáme moc času, jde tady o kompromisy. Máme vlastně 183 pozměňovacích návrhů a 120 kompromisních. Snažili jsme se všem frakcím vyhovět. Budeme se ho snažit tady tu dohodu potvrdit. Tam, kde se to nepodaří, budeme hlasovat. Absolvovali jsme řadu schůzek a já bych chtěla poděkovat sekretariátu frakce za jeho práci. Pokud se podíváte na to, o čem jsme diskutovali dnes odpoledne, pokud jde o priority nizozemského předsednictví, tak vidíte, eh, že skutečně i pro ně je to velice důležité a pan ministr tady mluvil o tomto pol- pololetí, jak prakticky můžeme postupovat a zlepšovat zprávu jednotného trhu, protože to je kritická část evropského hospodářství. Chceme, aby fungoval efektivně a náš výbor v tom může sehrávat kritickou úlohu. Eh, pokud jste se dívali na zprávu, eh, tak vidíte, že tam hovoříme o tom, jak trh může podporovat růst a konkurenceschopnost. Eh, je tam vlastně takový ten zatím svázaný potenciál. Hovoříme tam o tom, co ten trh znamená v 21. století, což pochopitelně zahrnuje digitální aspekty, elektronickou zprávu a podobně. Byly tam i zřejmě některé lingvistické problémy a snažili jsme se je vyřešit. Eh, byly tam také eh, nějak rozdílné názory. Máme velice málo času, máme za 19 eh, minut hlasovat. Možná by bylo dobré, aby stínoví zpravodajové dostali příležitost říci, co jim leží na srdci a snad se nám podaří pak při hlasování Eh, tu zprávu schválit. Vidíme, jak to dopadne. Děkuji za spolupráci. Děkuji. Katrin, takže Adam Schenfeld za EPP, prosím. Eh, děkuji bardzo paní předsedající. Eh, rovněž děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za její práci. Byla to náročná zpráva, protože ty názory na současnou situaci na společném trhu byly rozdílné, byly rozdílné názory na to, jak bychom chtěli dále postupovat, kam bychom se chtěli dostat a to samozřejmě zpravodajce nějak neusnadňovalo práci. Nicméně eh, ona měla takový velice eh, vstřícný přístup eh, snahu o koncensus, stejně tak je stínový zpravodajové, takže jsme dospěli k výsledku, o kterém budeme za chvíli hlasovat. Máme zhruba 20 eh, kompromisních návrhů. Nicméně stále tady jsou ještě otázky, kde jsme se neschodli a budeme tedy muset hlasovat eh, separátně o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Jak eh, jsem říkal, já jsem spokojen s celkovým vyzněním zprávy i když bych tam některé věci rád byl řekl mnohem jasněji, pokud jde o naše hodnocení vnitřního trhu, pokud jde o cíle, jež se snažíme dosáhnout, protože ten vnitřní trh je eh, klíčový pro růst, pro blahobyt našich občanů, zlepšuje konkurenceschopnost naší ekonomiky na celosvětovém trhu. Myslím, že ještě jsme daleko od vytyčených cílů. A mám pocit, že občas to změní není dostatečně silné. Z našeho hlediska by bylo lepší říci jasněji, co funguje špatně A pak eh, i třeba by bylo možné jasněji popsat ty pozitivní aspekty eh, těm potenciálním čtenářům, ať už to budou novináři nebo eh, lidé, kteří vlastně tvoří ten jednotný trh, to jsou firmy a spotřebitelé. Pro ně by mělo být jasnější, jakým směrem se chceme ubírat a jaké nástroje chceme za tímto účelem používat. Nicméně myslím, to budeme schopni schválit všechny důležité věci a potom eh, tento dokument bude užitečný. Jménem EPP vás chci upozornit na to, že u kompromisu číslo dvě podpoříme ten návrh, i když nám to dlouho nebylo jasné. A pokud jde o kompromis 13, podpoříme pouze druhou část kompromisu. Ne, tak první část. První část podporíme a, a druhou část nikoli. Děkuji. Nyní Richard Sulík za EKR. Vielen Dank. Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat paní Styler k té zprávě. Stejně jako můj předřečník, pan, mám určité obavy, abychom neprodukovali ty zprávy do šuplíku jaksi, protože je tam mnoho věcí, které jsou příliš obecné, že možná kdyby polovina a nebo dvě třetiny se vyškrtly a ten zbytek se napsal jasněji, tak by to možná zajímalo tisk. Ale jinak z obecného hlediska mohu říci, že souhlasíme s většinou bodů, po u několik kterých věcí jsme požadovali oddělené hlasování. Takže to by bylo v zásadě ode mě vše. Na závěr bych chtěl pouze říci, že všechny snahy o centralizaci evropských politik, například daňová politika v zásadě odmítám, protože to nepodporuje nebo naopak to snižuje eh, volnou hospodářskou soutěž. Děkuji. Um, Robert Rochefort za Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit jménem pana Morga, který je stínovým zpravodajem za ALDE k této zprávě. Pan Georga děkuje a také já svým jménem chci poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za spolupráci, která byla velmi dobrá. Domnívá se, že konečný výsledek všech těch jednání je pozitivní a že skupina ALDE podpoří všechny pozměňo- kompromisní pozměňovací návrhy, kromě dvou, a to 5 a 11. U nichž frakce ALDE navrhne, že se zdrží hlasování a řeknu pár slov o pozměňovacím návrhu 5. Frakce Flakce se domnívá, že uplatnění eh, specifických doporučení pro jednotlivá země je nedostatečné a je, že je potřeba více stimulační mechanismu ze strany komise, aby se posílily tyto mechanismy, tím spíše, že ten mechanismus není zcela jasně definován. Pokud jde o kompromisní pozměňovací návrh 11, tak tam se pan Goga domnívá, že ne, nebo podporuje nebo souhlasí s tím, abychom podpořili iniciativu pro ten pas služeb, v oblasti služeb. Domnívá se, že je to něco, co by mělo podpořit jednotný trh, velmi konkurenceschopný pro 21. století, ale ne, nemyslí si, že tento trh může završit bez reform, reform regulačních mm, prvků trhu v jednotlivých oblastech, ale Vás, že ten návrh 11 dostatečně nepodporuje liberalizaci služeb. Já osobně se na ten návrh 11 nedívám tak nepříznivě jako on, ale samozřejmě budu se držet jeho názoru. Děkuji. Tak. Paní Zuber Zague tady není. Pascal Durán za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám radost z toho, že pan Rošfor podporuje návrh 11. K tomu se můžeme. Já jsem to tak pochopil, že si to říkal. Myslím si, že jsem pochopil, že je tam určitá vůle ho podpořit, protože návrh 11 je dokonalý, návrh 12 je také velmi dobrý, takže bych chtěl také poděkovat a poblahopřát Katrin za práci, kterou odvedla. Není to jednoduché, protože zde se opravdu eh, snažíme řešit určité složité nerovnováhy, takže lituji, že některé pozměňovací návrhy Myslím si, že by se nám bylo mohlo podařit dosáhnout některých kompromisů, které bohužel nepokrývají všechny oblasti. Jsou tam tedy určité návrhy a kompromisy, které nepodpoříme, ale naopak práce byla dobře odvedena. Nicméně lituji, že ten skandal Volkswagen, že zde neapelujeme na Volkswagen, protože se to dotýká v podstatě celého automobilového průmyslu, i když z, z různých příčin, i když nepoužívali stejné programy pro ty podvody, nicméně litují, že Evropa zde neukazuje větší ochotu tedy a nezavádí nějaký nezávislý kontrolní mechanismus nebo orgán. Myslím si, že by to bylo žádoucí, že by to byl pozitivní signál, ale dobré, to se mně nepodařilo dosáhnout, lituji toho, ale nadále to budu obhajovat, jsem v menšině, ale u této otázky Myslím si, že Evropa by měla hrát větší roli tady u těchto otázek, ale v každém případě ještě jednou děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Chce někdo vystoupit za EFDD? Za ENF Trošinsky? Oui, merci, madame présidente. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Asi tušíte, že jakožto zástupkyně Evropy národu a svobody nepodpoříme tu zprávu, nepodporujeme jednotný trh, protože pro nás je to vlastně narušení suverenity, samostatnost, svrchovanosti jednotlivých států, takže jsme podpořili pozměňovací návrhy. Děkujeme vám, že jste je oddělila od těch kompromisních návrhů, tak jak jsme požadovali, které schrnují stanovisko naší frakce. Samozřejmě, jak také tušíte, budeme hlasovat proti vaší zprávě. Ano, to je vše. Děkuji. Thank you. Děkuji. Budu si to pamatovat pro příště, až si budu kupovat zboží na, v různých částech jednotného trhu. Chce ještě někdo další vystoupit? Nikoli? In which case we are... Takže v tomto případě přejdeme k hlasování, jakmile tady bude dostatečný počet poslanců, leda, že by Kety něco k tomu ještě chtěla dodat. Jenom chci poděkovat sekretariátu a všem asistentům, kteří pomáhali. Děkuji. Uděláme si pětiminutovou přestávku, než se všichni sejdou. Nemůžeme ještě hlasovat, protože jsme říkali, že hlasování začne v 17.20 a já nezačnu, dokud tady nebudou všichni. Já jiné diskuse eh, třeba zahájím dříve, ale myslím, že u hlasování by to nebylo vhodné. Right, it is 20 past, so Takže je 17.20, takže zahajuji hlasování o zprávě jednotného trhu v rámci evropského semestru. Prosím o klid, protože hlasování tímto začíná. Návrh 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout 25, pro? Proti? Ověříme, prosím, elektronicky. Návrh 25. Ještě nějaké hlasovací karty, tak a přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis původní návrh 33, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4. Pro, proti, ověříme. Kompromis 4. OK. <laughs> Passes. Schváleno. Takže 33 padá, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se. Ověřím to elektronicky. 39. Končím hlasování. Schváleno. Takže 40 pro, proti, zdrželi se. Ne, nepřím, zamítnuto 41 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 42 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 43 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 45 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 46 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ještě jeden. Končím hlasování. 16 ku 14, protože pan, 16 ku 15, protože pan Šváb nemá kartu. Ještě někdo nemá kartu? Prosím. To se nepočítá, říká paní předsedkyně. Takže schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 53 pro a 54 dohromady pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 62 pro, proti, zdrželi, zdrželi se. Zamítnuto 63 pro, tak 62 ověříme, ověříme 62. So that passes. Schváleno 63 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 64 pro, proti, zdrželi se. Schvál, eh, hm, zamítnuto 65 pro, proti, zdrželi. Ověříme 65. -ku. Děkuji, počítám ho. Takže 19 proti. 66 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 8, první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 71 pro, proti, ověříme to. Končím. Takže 17, protože pan Šváb nemá kartu, takže je to schváleno. 72 pro. Ne, tak tyto všechny další padají, protože schválena byla 71. Takže jdeme dál. 77 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 78 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 79 pro, proti. Ověříme 79. -ku. Schváleno Kompromis 9, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, ověříme. schváleno 18 ku 14, 89 staženo, 90 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 91 pro, proti, zdrž, eh, ověříme to. Šestnáctku sedmnácti zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12, první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, tak ještě to ověříme 106. Seventeen to 16, takže schváleno. To deset. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zamítnuto. 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, takže 111. Takže schváleno. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113, pro. Ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže ověříme ještě 113. Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Schváleno. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 121. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 15 k 16, takže pozměňovací návrh je zamítnut. Pokud je rovný počet hlasů, tak eh, návrh není přijat. Takže první část 14. kde schváleno, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 15, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, ještě jednou, omlouvám se, máte pravdu, musíme hlasovat o čísle 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 133. šestnáctku, 17, takže zamítnuto. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 135 pro, proti, zdrželi se schváleno, 137 pro, proti, ověříme. šestnáct k 16, takže opět zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, Schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139, nehlasuje se. Kompromisní návrh 16, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, to 142, to je řešeno již kompromisem. 144, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ještě uvěříme, vracíme se ke, k číslu 141. to. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno, ale alespoň se domnívám, takže ještě ověříme číslo 145. Takže schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se, ověříme. ku 17, takže to. 148, kdo je pro, proti, drželi se, ověříme. Zamítnuto, pardon. 149. Pro? Proti? Myslím, že je schváleno, ale ještě ověřím. Ještě dva musí hlasovat. Ještě jeden. Končím hlasování. Takže 18, říká paní předsedkyně, 13, takže schváleno. 115 pardon, 150, 151 schváleno, 151 také schváleno, 152 pro, proti. Myslím, že je zamítnuto, ale věřím. ku 15, takže schváleno. 153 pro, proti zdrželi se schváleno, 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 156, omlouvám se, kompromisní návrh 17, schválen, 159 pro, proti, ověříme. Zamítnuto. 160 pro. Ověříme. takže schváleno 160, 161 ověříme elektronicky. Sto šedesát dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 163 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 166 stažen. Kompromisní návrh 18 schválen. 169 pro, proti zdrželi se schváleno. 173 pro, proti, zdrželi se, ověříme. k 16, takže zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, takže 176, 177, kde je pro, proti, omlouvám se, Takže 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 181 staženo, 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je schváleno, ale ještě ověříme. Číslo 182. 182. 18.15 takže schváleno. 183, kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto. Dobrá. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pardon, schváleno. Schváleno. Číslo 8, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Deví, desítka stažena, 11 zamítnuta, 12 zamítnuto, 13 zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno číslo 20 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, ověříme. to 22 pro, proti, drželi se, schváleno. Dvacet dva. Zamítnuto. Dvacet tři. Ověříme. schváleno. Právní východisko 1 schváleno, číslo 2 schváleno, číslo 3 schváleno. Hlasujeme o návrhu zprávy tak, jak je upravena, respektive doplněna pozměňovacími návrhy. Ještě tři musí hlasovat. schváleno. 27 pro, 1 proti a 2 se zdrželi. Takže blahopřeji paní zpravodajce. Děkuji pěkně, končíme jednání. Sejdeme se 22. února. Prosím, vy z vás, kdo máte zprávy, ověřte nebo zajistěte, aby byly k dispozici sekretariátu včas. Nyní je zasedání koordinátorů. Přátelé, než odejdete, eh, připomínám, že tento výbor má před sebou spoustu práce a proto vás žádám, abyste informovali sekretariát o Eh, jakýchkoliv eh, konfliktech ve vašich eh, časových plánech, konfliktech mezi zasedáním výboru IMKO a ostatními aktivitami. Budeme tady mít skutečně velmi práce.